opatření komise o přistoupení Ekvádoru k dohodě o obchodu Evropské unie Peru a Kolumbie. A na zahájení debaty eh, dávám teď slovo paní komisařce Malstrem. Musím si vyhledat papíry, ano, aby to byly ty správné země. Mám je. Paní předsedkyně, dámy a pánové, vítáme usnesení parlamentu o obchodní dohodě EU Pera Kolumbia a o přistupení Ekvadoru. To, to bylo uzavřeno mezi EU, členskými státy Peru a Kolumbii a to je další krok vpřed eh, při eh, eh, prosazování našich závazků vůči Latinské Americe a pro lepší konsolidaci naší pozice v regionu. Komise si myslí, že tato dohoda bude prospěšná pro obě strany, umožní nám skonsolidovat tradiční toky obchodních výměn a přitom diversifikovat obchod a i investice. To bude platit pro obě strany. Také asi to bude ekonomický motor pro sociální rozvoj v Ekvadoru a přispěje to k snížení chudoby a <clears throat> dílu mezi lidmi a mm, i protokol o přistoupení je vyvážený i reflektuje ambiciozní cíle, které jsme prosazovali i s Peru a Kolumbií a bere do úvahy i rozdíly ekonomického rozvoje. Samozřejmě zde jsou ekonomické rozdíly mezi EU a mm, Ekvadorem. Jde o to zrušení mm, mm, překážek cel a i jsme tedy přijali další žádosti Ekvadoru. Toto přistoupení je důležité pro Ekvador, poněvadž ke konci příštího roku Ekvador přijde o preferenční e, e, výhody přístupu na evropský trh. My chceme tedy zajistit přístup ekvadorských výrobků na trh, ale tak, aby mm, bilaterální dohoda stanovila i stabilní eh, prostředí, které je nezbytné pro investice. Naše obchodní strategie se zaměřuje na to, aby obchodní ustanovení, eh, udržitelný rozvoj, aby to se všechno efektivně využívalo, aby se poskytovala mm, příslušná podpora rozvojové spolupráci. Ekvádor, a to se tam dočtete, ukázal ochotu se zapojit do uh, o obchodních výměn udržitelného rozvoje eh, souhlasil, že podepíše veškerá ustanovení eh, té kapitoly o udržitelném rozvoji, což nám umožní i mm, dohodnout se na společném programu, kde si budeme vyměňovat zkušenosti. Pokud jde o další dohody, Eh, spolupráce s EU, s občanskou společností, s členskými státy. To bude nezbytné pro efektivní aplikaci této dohody, především kapitoly o utržitelném rozvoji. Tak, aby to bylo vše správně nastaveno, tak potřebujeme i vaše Mm, vaši angažovanost a právě tato rezoluce reflektuje i váš zájem. Bereme do úvahy vaši žádost, že chcete být proběžně informováni o trendech dovozu banán, především až se začne aplikovat tato dohoda. Mohu vás ujistit, že opět my eh, úzce monitorujeme vývoj dovozu banánů a ten náš systém do posud se ukázal jako efektivní. Usnesení je životně důležitým krokem eh, k hm, přistoupení Ekvádoru. Samozřejmě to není konec celého dialogu, budeme pokračovat eh, a budeme monitorovat implementaci, eh, realizaci této dohody a komise i se bude inspirovat vašimi názory a bude pokračovat v dialogu na toto téma. Děkuji ještě jednou za tuto vynikající eh, rezoluci a budu se těšit na spolupráci, protože my jsme se zavázali, že eh, s vámi budeme úzce spolupracovat eh, před datem účinnosti, po datu účinnosti této dohody. Děkuji, teď mám zde řečníky dvě minuty. Pan Fisas, děkuji, opět jednou, opět chci poděkovat paní komisařce v červenci minulého roku se úspěšně uzavřela vyjednávání o přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě mezi EU, Kolumbií a Peru. To je dobrá zpráva. Je to velice pozitivní pro obě strany, ale nesmíme zapomínat, že to byl Ekvádor, který požádal, aby byl začleněn do těchto vyjednávání, která začala v roce 2009. Tady eh, diskutujeme o usnesení Evropského parlamentu, které eh, kvituje s potěšením tuto dohodu i zde kvituje tu klauzuli Safeguard Clause. Já chci poděkovat panu Šolcovi za práci, kterou realizoval. Na tomto děkuji za vynikající spolupráci během celého procesu. EPP předložila určité pozměňovací návrhy k návrhu usnesení, o, kterém bude, jsme, o kterých jsme hlasovali ve výboru. Mm, INTA s cílem obohatit tento text a vyjádřit jasnou podporu Evropského parlamentu tomu, že tato dohoda eh, s Ekvadorem má být uzavřena. I já si myslím, že ta finální verze toto správně odráží mm, investice eh, ze stran, z obou stran. To bude důležité pro ekonomický, sociální rozvoj i to bude snižovat rozdíly mezi lidmi. Nezapomínejme, že Ekvador Eh, eh, zatím tedy eh, má preferenční systém a že potřebuje tuto dohodu právě pro, to, pro dovozy. V roce 2012 Evropský parlament, než dal souhlas s smlouvou s Kolumbií a Speru, tak požádal, aby tyto země měly eh, eh, cestovní mapu v oblasti lidských práv a pracovních práv. Naš, pozice naší skupiny je, že musíme zacházet stejně se všemi státy, které s námi uzavírají smlouvy. Děkuji a minuta půl pan Lange. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Ano, v skutku vítáme přistoupení Ekvádoru k dohodě, protože Původně jsme chtěli mít antskou dohodu, protože integrace na regionální úrovni je také důležitý stěžení moment naší politiky vůči eh, zemím Latinské Ameriky. Také se domnívám, že eh, s tou, to usnesení eh, mm, eh, obráží velmi dobrou spolupráci eh, všech zúčastněných. Děkuji za to a myslím, že je jasně řečeno, že chceme zajistit přistoupení, chceme ale také zlepšit implementaci a proto onen poukaz na cestovní mapu, pokud jde o Kolumbii, tenkrát za pomoci Maria Davího a mě Eh, mé osoby se nám to podařilo vyjednat, protože paní komisařko máte eh, pravdu, rozhodující je nejenom vyjednávání, ale právě i uskutečňování, realizace krok eh, za krokem, i pokud jde o mm, pracovně právní vztahy, ekologickou legislativu, a zlepšování v těchto oblastech. Tudíž je na tahu i Ekvador, aby se um, pohnul stejným směrem jako, jako Kolumbie a e, Peru. Abychom dosáhli pokroku. Také pokud jde o pracovní inspektoráty, protože právě umluva ILO 129 ještě nebyla podepsána. Takže tady je na místě společné angažma komise a parlamentu, abychom zajistili eh, realizaci. Děkuji. Dvě minuty má nyní paní Bilbao. Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Zde já chci vyjádřit souhlas s tím, aby Ekvádor přistoupil k dohodě volného obchodu s EU a v podstatě již od roku 2013 eh, eh, z toho profitují Peru a Kolumbie. My jsme ztratili dva roky a já doufám, že to přistoupení bude mít stejný prospěch pro Ekvador, jako tato dohoda má pro ostatní signatáře. Kolumbie především, to znamená 4 miliony eh, farmářských rodin, které se zvýšil vývoz o 21 Především jde o vývoz z Ekvádoru. V roce 2014 to byly 12,4 eh, miliard euro eh, objemu na našem trhu a zde to i mm, pro 400 podniků mohlo zvýšit svoji zaměstnanost a to je právě propojeno s tímto obchodem. Tato dohoda může zlepšit i eh, tuto výměnu o další 400 milionů. Zde tato politika ukázala se jako eh, prvořadý nástroj, který připomíná ke stabilitě, přispívá ke stabilitě, k míru, který nese eh, eh, rozvoj, sociální, ekologické výhody, propaguje sociální spravedlnost v této části planety, která je strategicky důležitá pro Evropu vzhledem ke svému růstu, vzhledem ke svému pozici, k dimenzím. A vyjednávání eh, ukázala, že zde máme různé politiky, které jsou eh, důležité, protože nabízí hmatatelné výhody tisícům tisícům rodin a pracovníků, které mohou i eh, mm, se realizovat díky těmto obchodním dohodám. Například Bolivie. Bolivie také by měla být integrována a ostatní andské země. V podstatě to je příspěvek Evropy k míru, k globálnímu obchodu a k rozvoji. Takže naše, eh, naše eh, skupina vás bude podporovat v příštích podobných projektech. Děkuji, pan Scholz, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Vláda Ekvádoru se rozhodla přistoupit k dohodě obchodu EU, Peru a Kolumbie. Takže podlehla hospodářskému tlaku těch konkurujících partnerů a e, tím e, přijde o výhody GSP, protože Ekvádor měl původně navrhovat uzavření dohody pouze s Ekvádorem a teď tedy došlo k velmi pozoruhodnému rozvoji v této zemi, kde, jak všichni vědí, souhlas Evropského parlamentu s tímto přistoupením k dohodě EU, Peru a Kolumbie Eh, byl dlouho nejistý, bylo to kontroverzní. My jsme stanovili podmínky, že budou potřeba, eh, budou muset se podniknout konkrétní kroky ke zlepšení sociální eh, situace a i dodržování lidských práv. A to jsou všechno věci, které velmi úspěšně Ekvádorská vada plnila v posledních letech, takže to přistoupení k této dohodě bude velmi důležitým okamžikem pro zemi samotnou a také pro nás, protože bychom měli přeskoumat, jestli ty podmínky eh, této dohody, jejich plnění odpovídají našim očekáváním, a to jak ve společenské, tak i v ekonomické oblasti. První čísla, která nám dala komise, eh, tom, jak eh, je plněna toho dohoda s Peru a Kolumbie, neodpovídají těm původním očekáváním a proto bychom tedy i u implementace tady zase měli podívat, jak to vypadá já no, jako zpravodaj eh, zdůrazňuji zejména zodpovědnost, kterou máme my jako Evropský parlament a ukázat komisi, kde je další potřeba jednat, aby ta dohoda byla účinnější, aby skutečně eh, to vedlo ke prospěchu eh, na obou stranách. A chci poděkovat stínovým zpravodajům za dobrou dohodu o usnesení, které teď by se mělo schválit. Děkuji, pan Mato, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, Začlenění Ekvadoru k těmto dohodám z Peru a Kolumbii, to je příležitost pro všechny strany. Ale ty výhody budou možné, pokud budeme eh, in, in, pokud budeme e, lpět na dodržováním všech podmínek. Já jsem z Kárských ostrovů, kde jsme největším výrobcem banánů v Evropě a já nechci, aby tato dohoda byla další hrozbou pro tak již oslabený banánový sektor v EU. A já s nekliděním vidím, že tady vlastně nekontrolovaně by se mohly jít banány z Ekvadoru. Nezapomínejme, že Ekvador je největším vývozcem banánů do EU a je zřejmé, že vývozy eh, i eh, tedy mohou být pro nás disproporční. I my jsme se eh, dohodli, že mm, my jsme se dohodli na na tunách na, eh, do roku 2020, eh, které můžeme přijmout. A já si myslím, že je nezbytné vyřešit dvě otázky. První otázka je kompenzace pro komunitární producenty, kteří mohou být poškozeni. A za druhé je nutné aplikovat zcela pečlivě tu safeguard clause, záchranou klauzuli, tak abychom případně vyřešili ty přebytky, které by mohly poškodit komunitární producenty. Já hlasuji pro eh, to, aby Ekvádor se stal členem těchto dohod. Já jsem pro rozvoj těchto zemí, ale ne za jakoukoliv cenu na úkor eh, výrobců banánů eh, v Kanársk, na Kanárských ostrovech a jinde v Evropě. Já chci jenom, aby se plnily podmínky. Je tam safeguard clause, je tam ta záchranná klauzule, takže pokud se nebudou ty podmínky plně, tak se musí aplikovat tato klauzule automaticky. Eh, a toto to je nezbytné i v tak budeme hlasovat většinově na tomto plénu a nemůžeme tedy eh, zacházet lépe s Ekvádorem než třeba s Kolumbií a s Peru. A jak řekla paní komisařka, je tam ta klauzule, kterou případně je třeba aplikovat. Paní komisařko, já eh, nechci, aby byly tím poškozeny rodiny producentů banánů na kanárských eh, ostrovech, protože je v jejich pov... budoucnost naší povinností. Děkuji na minutu a půl, pan Havriar. Paní komisařko, já s vámi souhlasím v tom, že Latinská Amerika je velice důležitým regionem pro Evropskou unii. Zejména z toho hlediska, že jsou tady někteří jiní velcí aktéři z, ekonomického, hospodářského hlediska, obchodního hlediska, kteří se tam také velmi snaží uchytit. Andská komunita je velice důležitá. Ekvádor je v tomto smyslu důležitý v této komunitě, v tomto společenství a další eh, státy taktéž. Ale myslím, že právě pro všechny ty ostatní státy je Ekvádor sektor a jeho prezident velmi důležitý. To musíme brát v úvahu v naší politice, v naší obchodní politice. Musíme tuto eh, dohodu uzavřít. Já myslím, že Ekvádor se udělal chybu, když se rozhodl, že s Kolumbií a s Peru nebude vstupovat do stejné dohody, ale nyní Ekvádor zcela jasným způsobem projevuje politickou vůli začlenit se do této dohody. A navíc nám také vyjadřuje určitou úzkost z obchodního hlediska, že opravdu opravdu potřebují tuto dohodu ještě před koncem tohoto roku, že to je důležité pro budoucí jejich vývozy. Já tedy myslím, že Evropa tento krok učinit musí. A nejsou tady žádné důvody, ať už otázka lidských práv nebo obchodní otázky, které by tomu bránily. Je to politický důležitá země, obchodně důležitá země. Prosím, Evropa musí udělat tento krok a já prosím, aby komise tuto věc dokončila, aby se vyhnulo nějakému vetu ze strany Peru či Kolumbie. Děkuji. A nyní na jednu minutu paní Rodriguez Pinero. Děkuji, eh, paní předsedkyně, dobrý den, paní komisařko, a děkuji moc s pravodaji za eh, tuto zprávu, za vynikající spolupráci a za vstřícnost. Eh, také já bych chtěla zcela jasně vyjádřit, že španělští socialisté podporují eh, tento závazek ze strany Evropské unie vůči Ekvádoru. Eh, my jsme tedy velmi rádi a děkujeme za odvedenou práci, která umožňuje, aby Ekvádor přistoupil k této dohodě již uzavřené s Kolumbií a s Peru. Myslíme si také, že je velice důležité, jak ostatně eh, říkal eh, pan kolega, poslanec přede mnou, že je třeba, aby tato dohoda vstoupila v platnost tak, aby Ekvádor mohl požívat všechny výhody z této dohody. Stejně tak bychom chtěli prokázat, že pro obchodní eh, politiku EU je to velmi důležité, stejně důležité jako lidská práva a mm, demokratické hodnoty. Proto si myslíme, že kapitola trvalé udržitelného rozvoje je velmi důležitá a do toho je třeba také zahonout odborové, odborová práva, odborové svobody, demokratické svobody, e, obrana rovnosti pohlaví a další tyto hodnoty stejně jako um, ochranu životního prostředí. Věříme, že tomu tak bude a věříme, že bude možné to plně podpořit. Děkuji. Jedna minuta, pan Danty. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Přistoupení Ekvádoru k této dohodě podepsané v roce 2012 mezi EU, Kolumbie a Peru je dalším krokem ke zlepšení obchodních vztahů s Latinskou Amerikou. Čekáme na eh, ukončení formální ratifikace, ale zapojení Kvita do této dohody o volném obchodu, která má poměrně značný geografický rozsah, by bylo důležité na podporu environmentálních a sociálních standardů. Komise předložila akční plán na zlepšení podmínek pro ekvádorské občany. Myslím, že Ekvádor se může přiblížit Evropské unii. A je důležité, aby měli také přístup k, k systému preferencí. Ekvádor může tedy představovat jedno stádium procesu, které v budoucnosti povede k ambiciozní dohodě k eh, celým Mercosurem. A nyní ve fázi Catch the Eye pan Mikolášek. Madam Commissioner, přistoupení Ekvádoru... přistoupení Ekvádoru k obchodní dohodě, již Evropská eh, unie má eh, s Peru a s Kolumbií je krok správným směrem a je to e, něco, co prospěje jak Evropské unii, tak i této latinskoamerické zemi. Já jsem se v poslední době jako podpředseda Eurolatu zapojil do této problematiky, do problematiky spolupráce Evropské unie a Střední a Jižní Ameriky a líbí se mi, že i Ekvádor je e, skutečně hmatatelným příkladem tohoto směru diverzifikace partnerů je prospěšná i pro Evropu a pro naší zaměstnanost. Nesmíme však zapomínat ani na eh, rozměr lidskoprávní a na sociální rozvoj této země. Eh, na minutu pan Marias. Děkuji, paní předsedkyně. V současné době Ekva, se, který Ekvádor eh, se odvážil eh, zrušit tedy eh, externí dluh vůči třetím zemím. Důležitý krok musíme přistupovat k této dohodě s Ekvádorem stejně jako s Peru a s Kolumbii, ale musíme dávat pozor na to, aby liberalizace obchodu byla v zájmu obyvatel a ne pouze v zájmu nadnárodních společností. To znamená, musí tu být jasná transparentnost zapojení malých a středních podniků, vzít potaz eh, místní eh, pracovní místa a zemědělské, zemědělský eh, sektor. Čili tato obchodní dohoda nemůže vyžadovat pouze bezpodmínečnou liberalizaci služeb a zboží. Musíme eh, dát určité záruky eh, chudým a zranitelným, musíme dbát na vedlejší eh, dopady otevření trhu. Děkuji. Pan Jakovčič. Děkuji vám, paní předsedající Tato dohoda, eh, jejíž podpis eh, brzy očekáváme mezi Ekvádorem, Peru a Kolumbií a Evropskou unii, pouze ukazuje na to, i itost eh, Evropská unie přikládá třetím zemím. Proto už to bylo správně zdůrazněno, že musíme umožnit a rozšířit spolupráci s třetími zeměmi, protože tím dáváme najevo svůj zájem o tyto země. Na druhou stranu, toto rozhodnutí je také potvrzením důležitosti Evropské unie na globálním trhu. Budeme moci eh, pomáhat lidem v Ekvádoru, eh, těm, kdo pracují v zemědělství, ale zároveň musíme mít na paměti fakt, že bychom mohli uškodit některým našim zemědělcům, zejména těm, kdo pěstují banány na Kanárských ostrovech a v tomto ohledu musíme postupovat opatrně a musíme mít možnost chránit své výpěstky. Děkuji a nyní na závěr této debaty komisařka Malmström. Děkuji vám, paní předsedající. Vážení poslanci, jak mnozí z vás řekli, máme společný zájem na prohloubení naší spolupráce mezi Evropskou unii a Kolumbií, Peru a Ekvádorem. Dohoda s Peru a Kolumbií je dobrá, jak už bylo řečeno, a jsme přesvědčeni, že bude dobrá i pro Ekvádor. Samozřejmě jsou tam speciální mechanismy pro Ekvádor vzhledem k odlišnosti tamní ekonomiky. Nicméně Ekvádor bude takto moci moci rozvíjet svou ekonomiku a zároveň řešit sociální problémy. Bude to tedy dobré i pro regionální integraci, vzájemnou regionální integraci těchto zemí. Budeme samozřejmě monitorovat velice pozorně tuto smlouvu. Eh, jakmile vejde v platnost, budeme zkoumat otázky pracovních práv, sociálních práv a udržitelného rozvoje a dalších aspektů a druhá zpráva o Peru a Kolumbii se dokončuje a bude vám velice brzy zaslána. Pokud jde o banány, slyšela jsem obavy některých z vás. Jak víte, máme stabilizační mechanismus, velice pozorně se tím zabýváme, budeme nadále pozorovat situaci a informovat vás. Ekvádor samozřejmě bude mít také ten pojistný mechanismus Safeguard Clause Eh, takže i Ekvádor eh, jim bude pokryt. My to budeme sledovat a pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu, tak abyste mohli ujistit své voliče. Eh, děkuji tedy za všeobecnou podporu. Já se těším na pozitivní a silné usnesení odhlasované zítra v parlamentu. My si ho pozorně přečteme, budeme zvažovat případné změny a tak dále. Bude to pro nás velice užitečné při dokončování naší práce. Děkuji paní komisař